Kolegi, la seduta è ripresa. Prima... Vážení kolegové, zahájíme opět naše jednání. Předtím, než eh, začneme pracovat, musím vás informovat o tom, že bohužel jeden italský voják byl zabit, další byl zraněn během eh, střetu v Afganistánu dnes vyjadřujeme soustrast rodinám těchto obětí. První bod, který je na pořadu jednání, se týká prohlášení komise ohledně situace na Haiti, Haiti jeden rok po zemětřesení. Jedná se o humanitární pomoc a obnovu. Nejdříve předávám slovo za komisi paní komisařce, paní Georgieva. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla také připojit k soustrasti vyjádřené rodinám obětí v Afganistánu. Před rokem jsme byli svědky jedné z nejhorších přírodních katastrof v nedávných dějinách na Haiti. Ale to také vyvolalo jednu z nejlepších ukázek solidarity s lidmi, kteří čelí katastrofám a, ne, a různým narušením pořádku. A rok po této katastrofě bychom chtěli vzdát ho těm, kteří zemřeli, ale také těm, kteří přežili. My jsme jim slíbili naši pomoc a my chceme náš slib dodržet. Evropská unie je zásadní součástí snahy o solidaritu s Haiti. My jsme mobilizovali veškeré dostupné prostředky, abychom poskytli jak humanitární pomoc a komisář eh, Bugs eh, ještě rozvede otázku rozvojové pomoci Haiti. Po zemětřesení Evropská unie přislíbila 320 milionů euro. Humanitární pomoci z toho komise poskytla 130 milionů v roce 2010. A tyto prostředky nám umožnily ovlivnit životy přes 4 milionů hajťanů díky obnově kanalizace, obnově bydlení a potravinové pomoci. Přes miliona půl osob mohlo znovu zahájit normální život. A ta pomoc se soustředí nejen na hlavní město Port-au-Prince, ale také na další města, na Jacmel a Leogan. A my jsme také sledovali těch půl milionu Haitianů, kteří opustili Haiti a kteří se přesunuli na venkov, když jsme jim poskytli různé formy pomoci a také jsme zahájili pracovní program. Naše současné humanitární se soustředuje na zahájení boje proti choleře. Snažíme se pokrýt základní potřeby v oblasti čisté vody, zdravotnictví. 20 milionů euro bylo věnováno tyto prostředky. Také řešíme epidemickou situaci. A 138 tisíc lidí dostalo tuto pomoc, ale my jsme poskytli čistou vodu půl milionu lidí přístup ke kanalizaci 900 tisícům osob. A také jsme poskytli informace o léčbě cholery. Rozdali jsme 1,3 milionu mídel a chlor, chlorových přípravků a věřili jsme, že rok po zemětřesení bude situace lepší. Ale není lepší a z tohoto důvodu rozpočtujeme na příští pro rok 2011 330 milionů euro a jsme připraveni poskytnout ještě více. V letošním roce se budeme soustředovat na bydlení, zdravotní péči a kanalizaci. A také budeme řešit otázku nedostatečného řešení otázky vody, protože to je zdrojem ohrožení cholerou. Budeme vedle toho řešit otázku zdravotnictví, aby se zdravotnický systém na Haiti dal do pořádku, protože v současné době je v rozvalu. V tomto procesu jsme spolehali na humanitární pomoc a na humanitární pracovníky. Já chci vyjádřit vděčnost těm, kteří riskovali své životy, aby pomohli Haitianům.